obchod, eh, tvorba státu, eh, humanitární pomoc a tak dále. To jsou různé nástroje, ale zároveň musíme posílit vnější hranice, především tu hranici mezi Řeckem a Tureckem. To je eh, místo, kde je problém ve východním středomoří a také existuje problém s balkánskou cestou je důležité, aby neexistovaly formální hotspoty. Některé členské státy vytvořily eh, ploty eh, s osnatým drátem. To jsme my neudělali. My jsme naopak povolali policii, 600 tisíc policistů, kteří eh, v podstatě kontrolují vnější hranice EU, a budoucí šengenské hranice. Ehm, bylo to 6500 policistů ehm, Eh, byli jsme eh, částečně obvinováni, ale já jsem skutečně byl eh, na hranicích mezi Bosnou a Hercegovinou a Chor- Chor- Chorvatskem a podíval jsem se na to, jaký je tam terén a jak tam situace vypadá a my rozhodně chceme řešit tyto otázky adekvátním způsobem ve spolupráci s Frontexem. Pokud jde o rozšiřování, to zmínil pan Bej, já řeknu jenom jednu věc neexistuje eh, fuita en avant, eh, existuje pouze eh, logika toho, že země, které jsou v takovéto blízkosti Evropy, nemají možnost jít někam jinam. Nemohou se stát součástí Ruska, Spojených států a tak dále. Je důležité mít strukturní vztah s těmito zeměmi a pokud tyto země budou mít pocit, že budou čekat na věky, a potom eh, se k nám obrátí eh, zády, nebude tam docházet k reformám. Vyjednávání neznamená, že přistoupí zítra. Eh, vyjednávání o přístupu znamená dlouhý proces plný reform. A doufejme, že to se stane, že na Zahřebském summitu a budeme mít smysluplnou deklaraci, která nastíní cestu na dalších deset let. Pokud jde k projevu paní Tomašič, eh, já jsem děčný za vaše eh, návrhy. Chci, jsem velice rád, že slyším, že chcete, aby Chorvatsko uspělo a že nám chcete pomoci. Eh, nepůjde zde pouze o protokolární postup. My se skutečně snažíme pracovat velice tvrdě. v naší zemi Máme celou řadu lidí, kteří eh, se eh, snaží eh, pracovat pro Evropu a kterým jde o to, aby chorvatské předsednictví bylo úspěchem. A dále, pokud jde o fondy EU, rovnováha mezi tradiční politikou a modernizací není až tak jednoduchá. Pokud by to bylo jednoduché, asi by došlo k dohodě už eh, za předchozího parlamentu a předchozí komise. Je zde hodně odpovědnosti pro nás všechny, postoje jsou velice vzdálené, nicméně všichni musíme trochu ostoupit, abychom všichni, včetně našich zemí a našich občanů, eh, mohli něco získat a to bude hlavní princip pro naše další vyjednávání. Děkujeme vám, Andrej. A teď tady zahájíme rozpravu. Na minutu a třicet má slovo pan kolega Ressler. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, pane premiére, kolegové a kolegyně, je jasné, že Chorvatsko patří do Evropy jak kulturně, tak historicky vzato. Ale není to tak dávno, bylo to za generace mých rodičů. Svoboda, demokracie a pocit přináležitosti do evropské rodiny byly pouze jakýmsi vzdáleným, vágním konceptem. Právě proto chorvatské předsednictví je dalším důležitým symbolickým milníkem v rámci té transformace, jakou Chorvatsko podstupuje. Chorvatsko urazilo obrovský kus cesty před 30 lety, eh, za, za 30 let boje za svobodu a demokracii a teď je úspěšným členským státem Evropské unie. Dnes na začátku nového institucionálního cyklu máme společné cíle a společné výzvy. Ty jsou součástí priorit chorvatského předsednictví. Jednou z klíčových otázek je, jak dosáhnout dohody k víceletému finančnímu rámci. Kromě modernizace Evropy nesmíme zapomínat na tradičně úspěšné základní politiky Evropské unie, které jsou namířeny na přemoš- přemostění regionálních mezer, které stále ještě bohužel existují. Jsem přesvědčen, že Chorvatsko v této věci má unikátní náhled na věc a že může znamenat řešení nových demografických a technologických výzev. Jsem přesvědčen, že předsednictví Chorvatska Evropské unie bude velice úspěšným a to pro celou Evropskou unii za účelem silné unie v době výzeb. Děkuji, paní Borzan má slovo na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chorvatsko přebírá vedení Evropské unie ve velice složitých dobách bez ohledu na naše rozdíly. Bylo, mělo by naší prioritou být kvalitní životní podmínky pro všechny občany. Nikdo si nesmí připadat jako občan druhé kategorie na společném eh, trhu práce v Evropě. Ten by měl být otevřen všem, kteří si chtějí tvrdou prací vydělat spravedlivou mzdu. Musíme oživit záruku pro mladé, musíme usnadnit život podnikatelům, zejména těm, kteří chtějí působit přeshraničně a musíme zavést evropskou minimální mzdu. Práce všech Evropanů by měla být ohodnocena schodně. Potřebujeme schodnou mzdu za schodnou práci. Je potřeba eh, pracovat na dlouhodobých hospodářských nástrojích. Nová zelená dohoda, nový zelený díl, by měl podpořit dialog s průmyslem, který nesmí myslet pouze na své zisky, musí působit také společensky odpovědně, musíme chránit spotřebitele, musíme eh, zajistit bezpečné potraviny pro všechny občany všech členských států, zejména co se týká rizika spojeného s epidemí obezity a nadváhy. Vítám to sdělení, že potřebujeme vyšší kvalitu produktu při zachování stejné úrovně bezpečnosti produktu pro všechny občany EU. Implementaci nového nařízení Evropské unie o oficiálních kontrolách v agroalimentárním řetězci bude prvním krokem v této oblasti. Bohužel Chorvatsko eh, v implementaci této věci stále zaostává. Přeji vám proto mnoho štěstí ve všech vašich činnostech. Děkuji vám mnohokrát. Na jednu minutu má slovo pan Flego. Chvala vám. Poštovaný predsjednik. Děkuji. Děkuji, děkuji za, děkuji za slovo, vážený pane premiére. předsednictví v Radě Evropské unie je rozhodně velikou výzvou pro nejmladší členský stát Evropské unie a proto vám v tomto úsilí přeji hodně úspěchu. Nemělo by to být období, které si budeme pamatovat pouze kvůli Brexitu. Mělo by to být období, které přinese nové myšlenky, které nám přinese nový pokrok. Mám pocit, že nedostatečnou pozornost věnujeme vzdělávání. Po bolonském prohlášení potřebujeme nový, novou motivaci v oblasti vzdělávání. Musíme rozšířit tento bolonský proces tak, aby pokrýval i střední školy, protože i tito studenti by měli být konkurenceschopnější a mají právo očekávat tento přístup. Děkujeme, pan Kýkol má slovo, děkuji, děkuji za slovo. Pani předsedkyně. Vážený pane premiére, jsem nesmírně rád, že vás opět vidím zde mezi námi v této nové pozici, nové roli a rád bych řekl, že v podstatě nová komise hovoří o těch transparentních postupech pro velké podniky, zatímco malé podniky a občané mm, musí platit daně, tak velké podniky se tomu vyhýbají. A vy máte nyní možnost, pane premiére, opětovně vrátit tento problém na stůl rady. Zatím se o tom nehovořilo, proto vás prosím, aby se opětovně hovořilo o tomto problému na radě a abyste dokončili to, co zahájilo finské předsednictví v tomto ohledu ohledně těchto transparentních pravidel a snažit se o většinu na radě. Finové, podobně jako Evropský parlament, pane Plenkoviči, zahájili i publikování všech jednání lobbystů stáleho zastoupení Němci se o to rovněž snaží, ovšem eh, vaše předsednictví zatím ne, tak proto bych byla rád, abyste následovali dobrého příkladu finského předsednictví. Děkujeme, říká paní předsedající, paní Conte, půl minuty. Eh, Chtěla bych eh, v první řadě popřát vše dobré a hodně štěstí chorvatským kolegům. My s nimi sdílíme Jaderské moře. Tam se vždy e, dobře nechali lovit ryby, ale v posledních letech vidíme hodně restriktivní politiku v této oblasti ze strany EU. Nejnověji od 1. ledna 2020 je to další snížení e, odlovitelných stavů až o 10 e, a to ovlivní veškerou produkci ryb v Itálii až o 40 v rámci jednání, běžného jednání se toto mělo projednat s parlamentem v rámci spolurozhodování, ale parlament byl odešen. O, o, o, parlament byl obejit, pardon. Je to snaha eh, Evropský parlament delegitimizovat, tím pádem delegitimizovat hlas občanů EU. Myslím si, že tento náš boj je společný. Musíme chránit naše rybáře. A proto věřím, že eh, vaše předsednictví udělá vše, co bude v jeho silách, aby tento důležitý evropský sektor ochránilo. Ráda bych slyšela hlavně od komise jasnou odpověď na tuto situaci. Je potřeba i ve víceletém finančním rámci podpořit malé pelagické rybáře. Uděláte to? Můžeme jim zajistit hospodářský růst i do budoucna. I oni jsou evropští občané. Je potřeba také zajistit náležitou spolupráci mezi členskými státy, aby se podobné věci, jako se stalo teď, již neopakovaly. Děkuji vám. Děkuji. Jenom prosím, hovořte trochu pomaleji. A nyní na minutu má slovo pan Terč. Ano, dobrý den, děkuji paní předsedkyně, pane premiére Plenkoviči. Eh, gratuluji Chorvatsku k předsednictví. Pro mě je to velice emotivní, protože před čtvrt stoletím jsem byl jako novinář v zákopech a ve zničených eh, domech v Osijeku nebo v Karlovaci, eh, ve Slavonii a v krajině. A tehdy předsednictví bylo naprosto nedosažitelným snem. Sjednocení Evropanů ehm, od Talinu po Kadis, od Záhřebu a po Amsterdam bylo naprosto nádherné a nemůžeme dovolit, aby to eh, zkrachovalo. Eh, chorvatské předsednictví musí varovat všechny ty, kteří se snaží udělat z Evropy superstát s určitou socio sociálně demokratickou ideologií, která nakonec zničí demokracii a národy. Je třeba používat zdravý rozum proti eh, neracionálním projektům, jako je třeba eh, tahle konference o budoucnosti Evropy, eh, která zdá se se snaží zničit státy Evropy prostřednictvím federalismu. A je to něco, co si určitě ne všechny státy a ne všichni občané přejí. Mnohokrát děkuji nyní na minutu paní Bjork. Mnohokrát děkuji. Pane, pane premiére, vaše předsednictví říká, že se chcete soustředit na právní stát a řízení migrace. A poté, co jsem si přečetla zprávy, jsem jela do oblasti, o které jste hovořil, na sever eh, Bosny a Hercegoviny a na jich Chorvatska. A eh, tam jsme byli svědky toho, že tam v roce 2018 eh, došli, došlo k deseti tisícům nelegálních navracení a k 25 tisícům nelegálních navracení během roku 2019. Já jsem četla o brutalitě a pohraniční stráže Chorvatska. A e, když jsme byli na místě, v podstatě e, jsme byli svědky snad ještě větší brutality, e, v podstatě honů na migranty se psy. Je tam občanská společnost, která se snaží pomáhat uprchlíkům a ta je také cílem útoku. Myslím si, že poselství musí být jasné. Žádný členský stát se nesmí chovat takovýmto způsobem na svých hranicích. Řekli to už předchozí kolegové. Musíme to zastavit, Musíme mít nezávislý monitorovací mechanismus a zároveň musíme jasně říci, není možné být členy Schengenu, pokud nezastavíte takovéto chování. Děkuji, máme zde modrou kartu na vás. Přijmete otázku od pana Soukola. Prosím, 30 sekund na otázku. Mnohokrát děkuji. Vážení koleg- vážená kolegyně, proč neříkáte pravdu? Zprávy, které zmiňujete, nejsou oficiální zprávy vydané odpovědnými úřady. Jsou to snahy určitých organizací, které nejsou legitimní, snaží se očernit pověst Chorvatska. Chorvatsko respektuje veškerá pravidla Evropské unie a také mezinárodní právo. A tak eh, nesmíme šířit v Evropském parlamentu takovéto dezinformace. Omlouvám se, ale toto je směšné. Já jsem četla tyto zprávy, viděla jsem to také na vlastní oči. Já jsem osobně tam byla svědkem toho, že chorvatská policie násilně vyháněla lidi. lidi. Bylo tam 20 lidí a také je tam naháněli psy. Lidé tam stáli v ledové vodě, byli vytlačováni zpět do Bosny. A takže e, bude nezávislý monitorovací mechanismus. Bude zajištěno, že evropské právo a mezinárodní právo bude respektováno, protože v dnešní době respektováni nejsou. Děkuji. Nyní na jednu minutu pan Sinčič. Děkuji. Já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych vysvětlil, jak to vypadá v Chorvatsku během předsednictví. Korupce a nelegální postupy. A také přístup s informacím, tam je problém. Jako chorvatský poslanec jsem podal žádost o to, abych se dozvěděl, kdo vstoupil do um, budovy vlády v Chorvatsku v určitý den. A po dva roky jsem nedostal odpověď a stále je nemám. A, takže, eh, a to jsem udělal jako poslanec. A co může očekávat obyčejný občan? A je tam oficiální lhůta dva týdny, existuje rozhodnutí ústavního soudu a stále ještě nemám odpověď. A to říká všechno o vaší transparentnosti. Budova chorvatské vlády je naprosto eh, uzavřená, je to jenom 100 metrů od ehm, chorvatského parlamentu, ale takovýmto způsobem se nemůže chovat premiér, tak to se chovají eh, zločinci. takovou to netransparentnost eh, podporujete kvůli tomu, že v podstatě máte obchodní vztahy s dalšími zločinci. Paní Nibler, děkuji vám mnohokrát, paní paní předsedající, paní předsedkyně komise, pane předsedo rady, jsme na začátku nového roku, nového desetiletí, nového předsednictví rady. A každý začátek je tak trošku kouzelný, že ano. Ale každý začátek je také spojen s velkými očekáváními a to se týká i chorvatského předsednictví rady. Zde jsou očekávání opravdu obrovská. A to, co jste um, popsal jako svůj program, pane předsedo, to vypadá velice pozitivně, ale jsou to velikánské výzvy, které chcete řešit. A jsou to výzvy důležité. Dovolte mi vyjádřit se k otázce migrace. V Evropské unii od roku 2015 pracujeme na společných řešeních. Já vám mohu říci, že mnoho akcí na začátku roku eh, se odehrává celá řada akcí u nás v Bavorsku. Lidé mají velká očekávání v tom smyslu, že téma migrace vyřešíme společně na evropské úrovni, že bychom věci vzali tak nějak pořádně do ruky. Prosím, zasaďte se o to, aby se v rámci vašeho předsednictví podařil průlom, abychom dospěli ke společným asilovým pravidlům, abychom společně začali přijímat odpovědnost jakožto členské státy za migraci. Potřebujeme kombinaci bezpečných vnějších evropských hranic eh, dále v kombinaci s pravidelnou migrací, jak se říká, a e, kombinaci právy migrantů. E, jsem velice ráda, že jste zmínil otázku Schengenu. E, situace je i nadále kritická. Slyším od řeckých kolegů, jak kritická je situace u nich na ostrovech, takže prosím pěkně v rámci všeho ostatního víceletého finančního rámce zeleného dílu, prosím nezapomínejte na migraci. Prosím, soustřeďte se v rámci svého předsednictví pro, na, na řešení pro všechny, pro všechny členské státy. Děkuji vám. Děkuji, slovo má paní Piry na minutu, děkuji mnohokrát. Ehm, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, jsme velice rádi, že jste opět mezi námi zde v parlamentu. Krize v Libii a eskalace konfliktu mezi USA a Iránem podtrhují, jak posilování naší role v našem sousedství a nad jeho rámec je zásadnější než kdy jindy. Musíme trvat na diplomaci a multilateralismu a musíme čekat jasné závazky. Proto vítáme závazek chorvatského předsednictví eh, vytvořit silnou Evropu v, takto, eh, v, ta, v takovémto světě výzev. Býti globálním hráčem nebude možné, pakliže nebudeme plnit své sliby a to je eh, nejzásadnější pro naše nejbližší partnery, to znamená pro západní Balkán. Musíme zajistit kredibilitu eh, přístupového procesu, musíme zahájit přístupové jednávání se Severní Makedonií a Albánií ještě v březnu před záhřebským summitem. A nakonec naše unie nemůže být silná, pakliže umožníme selhání naší demokracie. Polsko a Maďarsko si žádají odhodlanou a jednotnou činnost ze strany rady. A to samé se týká hrozeb, manipulace s volbami a dezinformacemi. E, v tomto všem je naše frakce připravena s předsednictvím spolupracovat. Děkujeme vám, kolegové. A teď máme ještě 16 řečníků v rámci Catch the Eye, takže seznam Catch the Eye uzavíráme. Upozorňuji, že všem 16, kteří jsou již teď na seznamu slovo dát nebudeme moci. Prosím, všichni dodržujte slovo. Jak vidíte, hodiny teď odpočítávají, takže jakmile zčervenají, už jste přetáhli a musíte končit. Jako další na jednu minutu má slovo paní Aje. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane premiére. Ano, je to páté předsednictví, které se věnuje budoucímu rozpočtu Evropské unie. To je opravdu velice problematické téma. Doufáme, že dosáhnete určitého úspěchu. Pan Charles Michel bude hrát důležitou roli, ale zároveň i vaše chorvatské předsednictví, protože je zásadní, abychom pokročili naši zemědělci, výzkumníci, naše regiony. Skutečně očekávají všechny tyto projekty. Většina těchto programů a projektů zatím ještě není ukončena. My zatím nemáme představu o prostředcích, finančních prostředcích. Ovšem, jak mohou pokračovat této nejistotě? My musíme opravdu eh, seriózně eh, jednat o budoucnosti Evropy, ale musíme k tomu mít prostředky. Ano, samozřejmě, naše výzvy jsou společné. Boj proti klimatickým změnám, to se neuděje někde pouze v Lucemburku. Mm, migrace, to není pouze řecká um, problematika. Nemůžeme řešit věci jenom v jedné zemi, například ve Francii, nebo v Německu, nebo v Estonsku. A samozřejmě si myslím, že řešení je teda jednoduché. Potřebujeme nové vlastní zdroje, které bude mít Evropská unie k dispozici. Děkujeme jednu minutu na slovo pan Marquardt. Ano, mnohokrát děkuji. Pane premiére, nejdříve bych vám chtěl uh, popřát hodně úspěchů do předsednictví. Vy jste představil priority, mimo jiné také prioritu Evropa, která spojuje. A já si myslím, že je důležité, abychom v tomto kontextu jasně řekli, že eh, neustále existují výtky vůči eh, politikům, že jedno říkají a druhé dělají. A já si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, jak propojíme to, co děláme, s tím, co říkáme. Já si myslím, že v nadcházejících měsících eh, zde můžeme mít různé názory na azylovou politiku. Zároveň se ale myslím, že tuto výměnu bychom měli nechat probíhat na základě toho, že budeme vůči sobě upřímní. A já zde vidím a viděl jsem to také v Chorvatsku, že tam existují tolik, že tam existuje tolik důkazů toho, že lidé jsou násilně vraceni za hranice, ale zároveň politici říkají, k něčemu takovému nedochází a neříkají, my, to, my vám to vysvětlíme. Ale já si myslím, že když chceme mít Evropu, která bude sjednocovat, potřebujeme také to, abychom říkali pravdu. V tom určitě budete úspěšní. Jedna a půl minuty, pan Bardela. Merci, madame la... Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vidíme, jak to eh, vaše vláda mm, na těch nejvyšších funkcích, eh, jakým způsobem uvažuje o budoucnosti Evropy, masivní migrace, mm, nelojální konference, nelojální konkurence, hospodářská soutěž, nedostatečný pokrok, technologie, pokud jde o globální problémy, pokud jde o pocity našich Eh, evropských občanů jsou velice kritický. Vidíme to i na základě posledních voleb ve Francii, Itálii, eh, Španělsku, Velké Británii nedávno. To znamená, že ti, kteří chtějí federální Evropu, chtějí více rozšíření, více omlouváme se, říká paní předsedající, musíte trošičku zpomalit, pane kolego, méně identity, méně národní suverenity. V roce 2013 Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie, byla to institucionální eh, období institucionální krize, došlo tam například ehm, k problémům, které se týkaly velkých podniků, které se týkaly eh, nekalé konkurence a vy vlastně teda ignorujete, pane předsedo, všechny ty výzvy. Program, který jste nám představil, nepředstavuje žádnou revoluci a já se obávám, že nezmění v životě našich občanů vůbec nic. Pane prezident Macron, jak vidíme, bude, bude stále Um, pokračovat ve, své, ve svých politikách a my v podstatě vlastně jsme jediní, který bojujeme proti dalšímu rozšiřování. Vidíme, že eh, paní Merkelová po vás převezme toto předsednictví, ovšem podle mě to bude Evropu pořád od, odkloní od našeho požadovaného cíle. Děkujeme a nyní má slovo pan Juřica na jednu minutu. Děkuji za slovo. Důležitá role chorvatského předsednictví znamená především pokrok jako ohledně jednání o, víceletém no, o mm, finančním rámci. Tím, že Británie opustí Evropskou unii, bude zde veliká díra, musíme snížit ty výdaje a myslím, že je nešťastné, že některé státy to chtějí nahradit novými evropskými daněmi a vyššími příspěvky členských států. To, co potřebujeme, je zlepšení hospodaření s tím, co máme k dispozici. Slovensko, které zastupuje čistým příjemcem evropských financí. Naši voliče ale chápou, že méně evropských příjmů znamená zároveň méně možností evropských výdajů. To, co náš volič ale nechápe, je, proč se eurofondy eh, mm, využívají eh, na základě stejného klíče, i přesto, že jsou často neefektivní. Proto žádám radu, aby při svých jednáních jasněji definovala cíle svých politik a kriticky hodnotila účinnost programu, kterými um, dosáhne tyto cíle. Děkujeme. Pan Poptolus má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní eh, předsedající. Paní von der Leyen já si myslím, že bychom si měli říci pravdu v Libii a zároveň eh, iránsko-americké krizi Evropská unie chybí. Evropská unie tam není přítomná. My jsme v podstatě takovým kanálem, který nedokáže nic nabídnout. Jsme ekonomickým gigantem, ale na globální scéně jsme v podstatě pouze takovým drobečkem a Evropská unie by právě měla mít tuto roli aktéra v oblasti mezinárodního uspořádání, mírové uspořádání, protože pokud tomu tak nebude, tak tuto roli převezme někdo jiný. Nebudou nás hodnotit za hezká slova, ale za výsledky na konci evropského semestru. Budete schopen přispět v tomto ohledu tak, aby náš víceletý finanční rámec byl konečně dopracován, dokončen na základě eh, jednotlivých návrhů, tak abychom udrželi kohezní fond, regionální rozvoj. Budeme schopni zahájit eh, vstupní jednání ze Severní Makedonii a Albánii v březnu. Budeme schopni pokročit v různých eh, oblastech a návrzích, například v oblasti azylu Eh, skutečně pokročíte v této oblasti, pane Pelkoviči, na rádi Děkujeme. Pan Korál má slovo na jednu Děkuji za slovo a vítám pana Plankoviče opětovně ve Evropském parlamentu. My jsme si velice pozorně vyslechli vaše priority. Vidíme, že chcete mm, podporovat eh, Evropu v tom přechodu k čisté energetice. Já jsem rád, že jste se zaměřila na ostrovy, na středomoří, to skutečně vítám. Zároveň hovoříte o důležitosti digitalizace, investice, výzkum, inovace, ehm, nové zručnosti, které budou souladu s pracovními příležitostmi. Toto znamená obrovské výzvy i v období nového zeleného dílu. A v tomto kontextu bychom možná měli Eh, ty, ta fiskální omezení ohledně eh, zelených investic mm, odstranit. To, co potřebujeme, je přetransformovat naše cíle do konkrétních efektivních opatření, které začnou měnit životy našich občanů ode dneška a proto vám přeji hodně zdaru ve vašem prvním předsednictví. Děkujeme na 1,5 minutu. minuty má slovo pan Dary. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já budu hovořit o rozšíření, protože jsem nesmírně rád, že je právě toto jednou z vašich priorit vašeho předsednictví. Jsou zde dva úkoly, jednak bojovat proti těm zemím, které mm, jsou proti tomuto novému přístupu a zároveň obnovit důvěru v těchto mm, zemí západního Balkánu, aby si nemysleli, že Evropa je pouze nějakým vzdáleným cukrem, ale blízkým byčem. Většina těchto lidí mm, na západním Balkáně ještě pořád podporuje mm, vstup do EU, líbí se jim tato myšlenka i přesto, že se mm, v tomto nedávném období zachovala Evropská unie trochu jako macecha. já věřím, že vaše předsednictví to změní maďarská delegace v rámci EPP je připravena vám maximálně vyjít vstříc a pomáhat, protože my, Maďaři, chceme stabilní a prosperující sousedské země, které budou co nejdříve součástí EU, protože bez těchto zemí podle mě Evropa nebude dostatečně silná, aby odolala tlaku globálních politik. Takže skutečně vám fandíme a držíme palce, pane předsedo. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Je zde modrá karta. Pan Luis Garigano se na vás chce obrátit. Akceptujete tuto modrou kartu? Pane Deli, akceptujete modrou kartu od pana kolegy? Promiňte, takže takže to nebyla modrá karta, tak to se omlouvám. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Dalším řečníkem je pan Ertug. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, pane premiére. Vítejte opět v parlamentu. Hodně štěstí s vaším předsednictvím. Dovolte mi začít chválou kvůli vaší strategii o propojení Evropské unie. To je naprosto zásadní, myslím si, že to je všem naprosto jasné. Stále máme oblasti, regiony v Evropské unii, kde není vůbec žádné nebo jenom omezené propojení na, na napojení na internet máme eh, situaci, kdy to ovlivňuje hlavně eh, venkovské oblasti a regiony, které trpí depopulací. Evropští občané by měli mít přístup k bezpečné a eh, přístupné infrastruktuře. 5G to není jenom nějaké takové heslo, které se rádo používá. To je nová příležitost pro biznis, pro dopravu, zdravotnictví, energetiku. A aktuální eh, jaksi nesourodý systém, jaký máme v Evropské unii, není přijatelný a paní von der Leyen, musíme s tím začít konečně něco dělat abychom se tomuto, té, této nesourodosti v Evropské unii vyhýbali. Potřebujeme navrhnout strategický jednotný přístup pro eh, nasazení technologií 5G, kde nikdo nezůstane pozadu a kde se vyhneme té sestupné spirále. Takže ještě jednou díky za vše a hodně štěstí. Díky paní Čech na minutu. Děkuji, vážení chorvačtí přátelé. Často říkáme, že EU stojí na křižovatce a teď, je vaše, teď, máte příležitost vy rozhodnout, jakou cestou se vydáme. Je to obrovská odpovědnost a vaše rozhodnutí budou velice důležitá. Klimatická krize, zásadní nerovnováhy, Brexit, dlouhodobý rozpočet a rostoucí problémy s právním státem v některých, v některých zemích. To vše bude mít dlouhodobé dopady na naši celou evropskou rodinu. Proto apeluji na chorvatské předsednictví, aby nepodceňovalo probíhající procedury o porušování právního státu. Nejde o Maďarsko, jde o nás jako celé společenství a o to, zda my jako Evropská unie budeme mít dost sebeúcty něco udělat, když se opomíjejí nebo porušují naše pravidla, naše hodnoty. Doufám, že nám tuto sebeúctu vrátíte, protože nám dnes velice často chybí. Doufám, že budete mít odvahu a e, sebedůvěru jednat jako skutečný šampion, prosazovatel právního státu a že budete pokračovat v procedurách podle článku 7 z SFEU, které byly schválně v radě pozastaveny. Dejte nám ten odkaz, na kterém pak do budoucna budeme moci stavit. Děkuji paní Strik na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chci přivítat chorvatské předsednictví v Evropském parlamentu. Přeji vám mnoho štěstí při plnění vašich cílů. Jeden z cílů nové komise bude dosáhnout dohody k novému paktu o azylu na základě principů solidarity a práva na azyl, ale přijetí této nové legislativy může trvat celá léta. Naštěstí máme spoustu pravidel už teď, která kdyby byla správně implementována, harmonizovala by náš systém. Zajímalo by mě, co udělá předsednictví k tomu, aby prosazovalo plnění pravidel aktuálního azylového aký ze strany všech členských států. Jedno z hlavních porušování těchto pravidel jsou ty takzvané pushbacky, ke kterým údajně dochází na celé řadě hranic celé řady členských států EU. Já jsem tyto praxe vyšetřovala eh, jakožto zpravodajka parlamentního schromáždění Rady Evropy a v té funkci jsem také navštívila chorvatskou hranici s Bosnou a zaskočilo mě, kolik velice dobře dokumentovaných případů brutálního násilí se tam odehrává a jak strukturně se tam upírá právo na asilový proces. Ehm, Akceptujete, že se toto děje? Jaké kroky děláte k tomu, abyste tuto praxi zcela zakázali, abyste s, nimi, abyste s touto praxí bojovali i v jiných členských státech? Nezlobte se, už přetahujete o půl minuty a ubíráte tím řečnickou dobu ostatním kolegům. Vidím, že budu muset být velice přísná. Na minutu a půl má slovo pan Dare. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane premiére Plenkoviči. Silná Evropa v tomto světě výzeb, eh, to je úkol pro Chorvatsko. Chorvatsko má obrovskou příležitost, ale stojí zároveň před obrovskou výzvou přiblížit Evropskou unii evropským občanům, ukázat, že Evropa to nejsou pouze velké hospodářské a finanční zájmy, že to je Evropa občanů, která může znamenat velký přínos pro malé každodenní reality přímo v terénu. Zní to jednoduše, ale jsou to obrovské výzvy, jako třeba Brexit nebo víceletý finanční rámec, nebo řízení migračních toků a další a další priority. Chceme více rozvoje, více struktury, více vlivu Evropy na světě a tak dále. Ale eh, ani to nestačí. Ty ostatní body jsou také důležité. Podpora zemědělců, podpora venkovských oblastí, podpora konkurenceschopnosti, podpora malých a středních podniků, podpora udržitelného cestovního ruchu. To je také velká příležitost pro makro regionální spolupráci, podporujeme kulturu. E, toto všechno jsou e, nedílné cíle, včetně mobility studentů, včetně ochrany kulturního e, vlastnictví Evropy, inkluze v oblasti sociální, Nezlob, nezlobte se, pane kolego, pane kolego, přerušuje paní předsedkyně. Můžete laskavě zpomalit? A já vám děkuji. Aho capito. Mi perdoni. Aha, teď už jsem to pochopil. Omlouvám se. Já jsem z z regionu Veneto, tedy z Benátska, a tam máme obrovské kulturní dědictví. Doufejme, že se nám podaří tu kulturní spolupráci řádně navázat. Přeji v tomto ohledu eh, k chorvatskému předsednictví vše dobré a ještě jednou se omlouvám, paní předsedkyně, že jsem vás prvně nepochopil. Pan Buržo na minutu. Eerste minister, namens de Vlaamse delegatie focus ik op drie. Děkuji. Jménem vlámské delegace bych se chtěl soustředit na tři z vašich priorit. Za prvé, rozpočet pro budoucnost, ne pro 20. století. Je třeba soustředit se na digitalizaci, eh, vývoj a výzkum. Svět na nás nebude čekat. Je třeba, a za druhé, eh, chránit občany. Vy jste zmínili právní stát a soustředění se na ochranu vnějších hranic. Nemůžeme čekat se založenýma rukama. A Brexit, tam je potřeba, aby tam bylo co nejméně překážek a aby tam byla pokud možno nejlepší spolupráce s Velkou Británií. A pokud jde o západní Balkán, myslím si, že nová situace a, další vývoj zakladající se na zásluhách. Myslím si, že to je správné. A paní Philips, paní von der Leyen, já jsem vás dnes viděla ráno ve vaší eskortě, když jste odjížděla z hotelu a mně se to nezdálo velice ekologické, protože jste měla obrovskou eskortu. A vítám vás, pane premiére. A vaše vize pro dalších šest měsíců je neuvěřitelná. A více hotovosti, otevřené společné hranice s dalšími zeměmi, jako je Severní eh, Makedonie a Albánie. A ještě ambicioznější plán, pokud jde o evropská eh, pravidla. Eh, vy chcete, aby také Chorvatsko vstoupilo do té selhávající společné měny. Vy se, vy se tak v podstatě sami zamknete ve vězení, od kterých bude mít klíče jenom ECB. Nedělájte nic takového, nechte Nechte si eh, kunu. Eh, občané chtějí svobodu, nechtějí, aby eh, jim nadstáty diktovali, co mají dělat. Velká Británie odchází z tohoto nedemokratického projektu. Ehm, uvidíme, co se s Evropskou unii stane poté. Já si myslím, že Velká, Velkou Británii bude následovat celá řada dalších zemí. Pan González Pons na eh, minutu a půl. Andreji, vítám eh, tě v parlamentu. To, že nejmladší země EU nyní má předsednictví, je velice dobré. Ukazuje se zde, že rozšiřování je dobrá cesta pro Evropskou unii. Ti, kteří říkají, že e, Evropská unie by se neměla dále rozšiřovat, v podstatě jenom otevírají dveře dalším mocnostem, které mají temné záměry, aby se dostali na naše místo. Ti, kteří chtějí, aby Evropa zavřela dveře Balkénu, v podstatě začínají dekonstrukce Evropy. A vy jste hovořil o konferenci o budoucnosti Evropy. A samozřejmě Brexit bude představovat bolest pro nás všechny, ale poté my budeme muset e, všem ukázat, především nacionalistům, a separatistům a těm, kteří se chtějí otehnout, e, to, že nacionalismus je nepřítelem míru. Musíme také bránit právní stát, jak se říkal Andreji. Musíme k tomu využít veškeré své síly. Musíme také respektovat rozhodnutí soudů. A tento parlament musí přijmout rozhodnutí soudů a tribunálů, pokud chceme respektovat právní stát. To je naprostý základ. Já věřím, já věřím, že během vašeho předsednictví eh, dojde k Brexitu a že to bude poslední rozvod v historii Evropské unie. Děkujeme, říká paní předsedající a na jednu minutu má slovo pan Pikula. Děkuji za slovo. Předsedniče vlády, přes... Pane předsedající, jestli dovolíte, vážený pane premiére, nejprve bych rád zúraznil, že je pro nás velikým potěšením to, že můžeme debatovat o chorvatském předsednictví. Jsem velice ráda, že ostrovy jsou rovněž součástí priorit vašeho předsednictví, protože ostrovy, jak víme, mohou hrát velice důležitou roli v energetické transformaci. Vy máte více než tisíc ostrovů ve vaší zemi. Proto se chci zeptat, jaká opatření chcete využít pro posílení tohoto procesu, který se týká ostrovů. Dále je to priorita, která se týká rozšíření, to, že budete organizovat summit a já pro tento summit budu připravovat doporučení právě mé strany. To, že jsme nezahájili jednání s, s Makedonií na srbském, znamená, že se musíme tomuto procesu opětovně věnovat. Musíme nalézt novou metodologii pro tento proces, který se týká západního Balkánu. Chorvatsko je nejmladším členským státem. A jak to bude vypadat eh, ohledně signálu, které vyšlete například Francii? Děkuji. Děkuji za slovo. Evropský parlament. Děkuji a vítám vás, vážený pane premiére, zde ve vašem Evropském parlamentu. Mohu to tak říci, rád bych vám poděkoval za tento ambiciózní program vašeho předsednictví, především pokud jde o západní Balkán. Toto je ambiciózní začátek letošního roku paní von der Leyenová v Zahřebu řekla, že Severní Makedonie a Albánie by měla získat novou zelenou v tomto roce a všem. Já bych vám chtěl říct, že nesmíme slibovat to, co nemůžeme splnit. A uvědomit si to, že stávající globální realita je taková, že si již nemůžeme dovolit eh, upírat zemím západního Balkánu možnost cesty do Evropy. Musí hrát integrální součást naší rodiny a v následujících týdnech nás čekají velice důležité iniciativy. Příprava nové metodologie, která se týká přístupu zemí západního Balkánu do Evropské unie. Musíme provádět konzultační proces s těmito zeměmi, jinak je tento proces odsouzený k zániku. A to, o čem se zmínil pan Picola, ta konference o budoucnosti Evropy, to je další důležitá záležitost a každá kandidátská země by měla mít rovněž svou roli v tomto procesu. A ještě jednou děkuji a přeji vám hodně zdaru. Prosím, abyste dodrželi vaši vymezenou řečnickou dobu 10 vteřin je OK, ale půl minuty to už rozhodně ne. Takže pan Krách má slovo. Vážený pane premiére, dnes před 28 lety zhruba bylo Chorvatsko uznáno jako nezávislý stát ze strany většiny států Evropského společenství. Vy teď sedíte tady, máte na starosti předsednictví rady, k tomu vám blahopřeji, ale je potřeba přiznat, že při pročítání vašeho programu jsem byl sklaná, zklamán. Hovoříte o kandidátské zemi Turecku, chcete do EU přijmout Kosovo, ehm, Nemyslím si, že Franjo Tučman, zakladatel vaší strany, by takovouto politiku byl podporoval. Nedovedu si představit, že by většina lidí v Chorvatsku takovouto politiku podpořila. Mohu vás tedy jedině varovat, jakožto, dejme tomu, Evropan eh, té první třídy, Dávejte si pozor, jakou politiku vedete. Podívejte se, kolik lidí odchází z Chorvatska, kolik mladých lidí od vás odchází. Vezměte si Maria Tučmana a jeho knihu Chorvatsko a otázky národnostní. Přečtěte si a tam možná najdete lepší odpovědi na výzvy, před kterými Evropa stojí spíš než to, co říká komise a tento parlament. Evropská unie je aktuálně ten největší ekonomický subjekt na světě s nejnižším eh, ziskem, má nejmenší produktivitu a chce vydávat 3 miliardy euro na změnu klimatu což eh, nepovede k lepší budoucnosti, i když to tady většiny vnímají jinak. Ehm, odpovědi na otázky budoucnosti Evropy najdete spíše u Tučmana než v Bruselu. Ehm, myslím si, že e, musíme pokračovat v duchu 90. let, tedy že jsme partneři a že chceme prospívat hlavně lidem. Velké státy, nadnárodní subjekty nic nepřinášejí. To víte dobře vy jako dítě bývalé Jugoslavie. Děkuji vám mnohokrát na minutu, pan Tošenovský

Eh, paní předsedkyně, pane premiére, eh, vítáme chorvatské předsednictví v Evropské unii. Je to země, která eh, získala před nedlouhou dobou nezávislost. Děkuji panu Plenkovičovi za to, že podporuje dialog mezi Katalánskem a Španělskem. Katalánsko je vnitřní otázkou Evropské unie. A bude to otázka, která se bude řešit také během chorvatského předsednictví. Je nutné nalézt řešení prostřednictvím dialogu a vyjednávání. Evropská unie eh, musí nalézt společný demokratický mechanismus pro sebe určení. Represe není přijatelné řešení. Nyní je na čase, aby evropští politici vystoupili a ukázali světu, že existuje eh, lepší způsob, demokratičtější způsob, jak řešit eh, územní konflikty, nejenom v Evropě, ale také po celém světě. Uh, máme zde dvě modré karty na vás, přijmete je? Ano? Ne. Děkuji. Takže otázky jsou zamítnuty. Není pan Morešán na 1,5 eh, minuty. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Pane premiére Plenkoviči, vítám vás zpět v Evropském parlamentu. Je krásné vidět Chorvatsko, že vede Evropskou unii na 6 měsíců jste eh, vzorem pro celý Balkán. Chorvatsko dosáhlo hospodářské stability, eh, plánujete se připojit eh, k eurozóně a Chorvatsko také spojuje veškeré podmínky pro vstup do šengenského prostoru. Chorvatsko může být modelem pro celý západní Balkán. Potřebujeme ale dvě věci. Potřebujeme, aby další balkánské země provedly reformy a potřebujeme také, aby Evropská unie dodržela své sliby vůči západnímu Balkánu ráno. Vy jste součástí Evropy, patříte do Evropské unie a my vám chceme pomoci, a my chceme pomoci celému Balkánu v cestě do Evropské unie. A Myslím si, že to je naprosto eh, historická záležitost. Pane premiére Plenkoviči, znáte Evropský parlament velice dobře a budete to moci ukázat během vyjednávání o evropském rozpočtu. Filozofie evropského rozpočtu pro vyjedná... Eh, filozofie Evropského parlamentu pro vyjednávání o rozpočtu je následující. Máme staré priority a nové priority. Staré priority eh, jsou priority pro, po desetiletí, protože jsou důležité, ne protože jsou staré. Máme ale i nové priority, ochrana klimatu, um, ochrana životního prostředí a tak dále. Takže je třeba říci, eh, abyste řekli eh, v radě, že je nutné investovat eh, peníze do těchto priorit a ujistěte je v radě, že my děláme skutečně hodně pro to, aby se evropské peníze vydávaly správným způsobem. Přeji vám vše nejlepší během vašeho předsednictví. Děkuji, pan Danielsen. Mnohokrát děkuji za předání slova, děkuji také premiérovi za to, že představil priority předsednictví. Je to velice důležité období. Musíme nastavit směr pro dalších pět let. A jako sociální, já jsem sociální demokrat a je pro mě velice důležitá samozřejmě sociální oblast a také bezpečnost a zdraví při práci tisíce Evropanů každý rok přijde o život na pracovašti. 8 tisíc lidí onemocní rakovinou kvůli tomu, čemu jsou vystavováni na pracovišti. V prosinci rada přijala novou strategii která má za cíl nulová úmrtí a nulový výskyt rakoviny v důsledku práce, nebezpečí při práci. Já doufám, že chorvatské předsednictví to bude mít mezi svými prioritami. Je třeba, abychom měli novou strategii týkající se bezpečnosti a zdraví při práci. Paní Bicoto na minutu, děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, už jsme unavení. Jsme unavení z toho eh, neunavného blábolení některých částí této Evropy. Podívejme se na Líbii. V souvislosti s ní Evropa spí. Přesto, že odtamtud se vydává do Itálie stále celá řada nelegálních migrantů. Neděje se nic. Máme spoustu islamistických teroristů, kteří ohrošují naše, naši bezpečnost. Eh, aby se to řešilo, dáváme miliardy euro islamistickému diktátorovi Erdoganovi. Zdá se to jako hloupý vtip, ale je to bohužel pravda. Tleská se Macronovi, tleská se Merklové a bohužel i vám, paní von der Leyen. Co si myslíte, že to stane? Co čekáte? Myslíte, že členské státy budou v té lodi Evropa, která se potápí sedět až do trpkého konce? Děkuji. Na minutu má slovo pan Ross. Děkuji, paní předsedající. Evropská unie chce skoncovat s fosilními palivy, protože se považuje za problém kysličník uhličitý. Ovšem slunečná a větrná energie to celé sama ne, sami neutáhnou. V součástí energetického mixu musí být i jaderná energie. V, jedny, v jedně holandských novinách již v loni řekl pan Timmermans, že jaderná energie je neudržitelná a moc drahá, což je blbost, protože solární panely a větrné mlýny za 20 let vytvoří celou hromadu odpadu a pro ně nemáme žádné řešení. Francie spoléhá ze 70% na jadernou energii, Přičemž ceny energií tam jsou zhruba poloviční oproti Německu, které investovalo 200 miliard do obnovitelných zdrojů energie. Solární a větrné farmy nemohou být nasazovány bez jakéhosi záložního eh, bez záložních fosilních energií. Zabírají místo a trvá dlouho, než se finančně navrátí. Nesmíme zapomínat na naši konkurenceschopnost s USA a Čínou, jinak přijdeme o pracovní místa. Rád bych apeloval na chorvatské předsednictví, aby na pořad jednání vrátilo jadernou energii. Děkuji, pan Dorfman. Vážený pane premiére, pane eh, předsedo rady, paní předsedkyně komise, blahopřeji k velice ambicioznímu programu prvního chorvatského předsednictví rady. Rád bych eh, upozornil na to, že je důležité, aby v programu byla centrální, zůstala centrální i zemědělská politika, zemědělství obecně. I co se týká víceletého finančního rámce. V Evropě potřebujeme životaschopné venkovské oblasti odolné do budoucna. A aby venkovské oblasti byly životaschopné, musí tam být zemědělci, kteří venkovské oblasti osídlí. Dnes se toho od zemědělců hodně žádá. Eh, nezapomínejte, že v zemědělských podnicích musíme mít také odpovídající příjmy. Jinými slovy, ty podniky musí být hospodářsky fit. Jedině tak zůstanou lidé ve venkovských oblastech, v zemědělských podnicích a na venkově obecně. Eh, podívejme se například na rodinné podniky. Na ty se často zapomíná a díváme se pouze na velké zemědělské holdingy ale jsou to přitom rodinné podniky, které často po generace obdělávají svou půdu a ty je potřeba v rámci víceletého finančního rámce a v rámci zemědělské politiky do budoucna podpořit. Jině tak si zajistíme vlastní budoucnost. Děkuji. Děkuji paní Hongerius na minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poblahopřála panu premiérovi poblahopřála k tomu, že vaše země poprvé bude předsedat té radě Evropské unie a ráda bych vám popřála hodně úspěchu. Víme, že nás čeká Brexit, mnoho lidí se o tom již zmínilo. Nesmíme zapomínat na to, že Brexit, že k němu došlo proto, že občané Británie neměli pocit ehm, určité podpory, pomoci. Právě proto musíme mít ambiciozní sociálně ekonomický víceletý finanční rámec. Bohužel, jak víme, jednání o tomto finančním plánu neprobíhají tak, jak bychom si přáli. Musíme zajistit eh, dostatečné finanční prostředky především pro podporu sociálního pilíře. Proto se chci zeptat, eh, jak vaše předsednictví zajistí dostatečné finance pro sociální pilíř a jeho implementaci? Vím, že chcete udržitelnou Evropu, nikdo nesmí být vylučován, nikdo nesmí zaostávat, musíme se snažit o sociální pokrok a přeji vám hodně úspěchu ve vašem předsednictví. Děkuji, pan Ránčel má slovo. Na jednu minutu děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážený. Vážený Vážený eh, pane premiére, chtěl bych eh, přivítat eh, chorvatské předsednictví a především premiéra Plenkoviče. Chorvatsko je nejmladším členem EU a kromě toho pan Plenkovič je jedním z nejangažovanějších Evropanů, které znám v politice. Nesmíme zapomenout, že toto předsednictví by Evropě mohlo skutečně hodně přinést. Já velice vítám um, jeho otevřenost vůči dalším balkánským zemím a zahájení přístupových jednání. Uh, je pravda, že Evropa nemůže existovat bez integrace uh, balkánských zemí. Rád bych, rád bych také hovořil eh, nebo přivítal tu prioritu soudržnost a víceletý finanční eh, rámec a také vaše nasazení, pokud jde o konferenci o budoucnosti Evropy, a protože eh, existovaly pochyby o tom, zda rada vůbec tuto konferenci chce. A zdá se, že díky vašemu předsednictví rada to, to, tuto konferenci podpoří. Pan Zorinu, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Chorvatské předsednictví si přece vzalo hodně ambiciozní program. Já vám přeji vše dobré. Silná Evropa musí být akceschopná, musí být pokroková a musí vytvořit ambiciozní, podnětný víceletý finanční rámec, eh, co se týká vlastních prostředků, koheze a zemědělství. Evropa občanů, to je projekt svobody, a demokracie a jejich zhmotnění. To je eh, nedílnou součástí naší činnosti a je potřeba to náležitě zohlednit. A v rámci všech těch transformací nesmíme také nikoho nechat pozadu. Je potřeba zajistit budoucnost Evropy, nejenom